Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Dámy a pánové, srdečně vás vítám na naší dopolední schůzi. Včera jsem bohužel nemohl přijet, protože mě trochu rozdušil nedělní večer. Dostáváme se k bodu pořadu jednání 8 a to je přeskum stokholmského programu v polovině období. Spravodajem je náš kolega Bisep. Pane zpravodaj, máte nějaké připomínky? Nikoli? Tak se dostáváme k hlasování. Kdo je pro pozměňovací návrh 1? Proti? Musíme to zkontrolovat. Zdá se, že je to přijato. Hlasování je u konce. Je to zamítnuto. 32 ku 30. Kompromis 1. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A dostáváme se k návrhu 11 pro. Es 8 ist abgelehnt, richtig. 9 bez dafür. Devět, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zkontrolujeme to. 9. 9. 9. 9. Končím hlasování. Zamítnuto 42 ku 22. Kdo je pro desítku? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 11 pro. Proti? Zkontrolujeme. To byla jedenáctka. Končím hlasování. Přijato 36 ku 28. 12 pro, proti, Strželi se, přijato. 13 pro, proti, Strželi se, přijato. Předpokládám. Zkontrolujeme to nebo přijato? Zkontrolujeme. Není to jasné. Myslím ale, že to bylo přijato. Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se k kompromisu 2. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto. Zkontrolujeme. Končím hlasování. Přijato. Návrh 17 pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Zamítnuto 35 k 28. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 23, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 24, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme to.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 Druhá část pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 36. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 37 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 38 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 39 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 40 pro proti, zdrželi se, přijato. Elektronické hlasování o celém na... Končím hlasování. Schváleno 54 ku 11. Srdečně gratulujeme. A nyní se dostáváme ke zprávě o kosmické průmyslové politice EU. A kdo by mohl se tohoto tématu chopit lépe než paní Kronberg? Paní Kronberg, máte nějakou připomínku? Paní Kronberg zde není? asi někde pobíhá. Dostáváme se k hlasování. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k kompromisu 4, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Potom 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17 pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Elektronické závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 52 ku 6 a ku 5. Telefonicky budeme informovat zpravodajku. Dostáváme se nyní eh, k tématu sahelské oblasti situace v oblasti lidských práv v Sahelu. Spravodajem je pan Tenok. Pane Tenoku, chcete něco říct na úvod? Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám eh, za to, že hlacovací seznam je tak dlouhý a složitý. Jak víte, je to velice polarizované téma. Proběhla problematická diskuse. Celá řada poslanců má obavy, pokud jde o západní Saharu jinak ostatní oblasti až tak problematické nejsou. Já žádám o trpělivost, doufám, že se nám podaří prohlasovat se hlasovacím seznamem. Každé slovo bylo eh, řádně přeskoumáno oběma stranami a výsledkem je tento složitý hlasovací seznam. Máme hodně kompromisních pozměňovacích návrhů. Doufám, že budeme mít vyváženou zprávu, která půjde v říjnu eh, na plenární zasedání, eh, kde určitě bude dále pozměněna. I think here it's a record record. Myslím si, že zde máme rekord 36 kompromisních pozměňovacích návrhů vždy se objevují nějaké nové výzvy. Tak začneme. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, ještě jednou, 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 101, tak jak je to v hlasovacím seznamu, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 104, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110. Ne, nyní kompromis 6. Ne, ještě 110. kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 116 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 117 pro. Takže zkontrolujeme 116. Končím hlasování. Hlasování GUE plus EPP zafungovalo, návrh je přijat. 117 pro, proti, zdrželi se přijato. 118 pro, proti, zdrželi se přijato. 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 41 ku 24. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 127 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 130, dílčí hlasování, kde je pro první část? Kde pro? Proti? Zamítnuto. Druhá část pro? Proti? Přijato. 132. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Přijato 34 ku 32. Kompromis 9. Pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro. Proti zdrželi se přijato. Návrh 139 pro. Proti zdrželi se přijato. 140 pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis 11 pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis 12, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato.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 159 byla přijata. Končím hlasování. 35 pro, 30 proti. 160 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato, 100. 161 pro, proti, zdrželi se, přijato. 162 pro, proti, zdrželi se přijato. 163 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 166 pro, proti, zdrželi se přijato. 167 pro, proti, zdrželi se přijato. Zkontrolujeme. 167. Končím hlasování. Zamítnuto 38 ku 26. 168 pro. Proti. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. 28 pro, 37 proti, zamítnuto. 169, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zkontrolujeme to. Končím hlasování. Zamítnuto 37 k 29. 176 pro, proti, zdrželi se, přijato. Další padá, takže 178 pro, proti, zdrželi se, přijato. 16, kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 181 pro, proti, zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. Platí to vždy tak, jak to ve hlasovacím seznamu. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale raději to zkontrolujeme. Ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 37 ku 28 přijato. 188 pro, proti. Na základě nízké účasti přijato. 189 pro, proti, zdrželi se přijato 190 pro, proti, zdrželi se přijato 191 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. Končím hlasování. 36 eh, pro, 29 proti přijato. Kompromis 18. Ne, ještě 192 pro. 192 pro, proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 18 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 196 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 197 pro. Proti. Přijato. Kontrola? Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 35 ku 30 přijato. Teď 197? Nebo 198? osmička, je tam připsáno, že o tom musíme hlasovat. Takže kdo je pro 198? Kdo je proti? Přijato. 199 pro proti, zdrželi se, přijato. 200 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 204 pro, proti, Ještě jednou. 204. Kdo je pro 204? Wer ist dagegen? Kdo je proti? Přijato. 205. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to. Končím hlasování. Dvacet devět ku třiceti zamítnutí. bylo hlasování jak na gala. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 209. Pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 210, 211. Kdo je pro první část? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kdo je pro druhou část? Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. O jakou zemi zde jde? Nevím, jestli zde nejsou paralelní pozměvací návrhy. Snad zde snažíme vyslat pozitivní poselství. 213. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 212. Nikoli to padá, takže 214 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 215 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 216 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 217 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 218 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 219 pro. Proti? Zkontrolujeme to. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Přijato. Eh, 220 pro, proti, přijato. 221 pro, ne, padá. 219 bude zamítnuta, takže o tom hlasujeme. Ne, bylo to přijato. Takže 223. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 224 pro? Kontrola? kontrolujeme 223. Pozměňovací návrh 223 kontro kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. 26 ku 38 zamítnuto. 224 pro, proti zdrželi se přijato. 225 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 229 pro, proti, zamítnuto. 230 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 231 pro, proti, zdrželi se, přijato. 232 pro, proti, zdrželi se, přijato. 233 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Komprom, eh, návrh 243 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 248 pro, Je to tak? 248 proti, pro, zamítnuto. 249 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 252 pro, proti, zdrželi se, přijato. A zamítnuto, promiňte. Dále návrh 253. 253. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Zkontrolujeme to elektronicky. Antrag, der die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 40 ku 23 přijato. Ale mě tady nikdo nevěří. 254, kde pro? Proti? Strželi se? Zamítnuto. 258 pro? Proti? Strželi se? Zkontrolujeme to. Thank you. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Přijato. 261, kde je pro? 261 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. soll doch der Apparat der Richtige geben. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 36 pro, 29 proti. Přijato. Wir kommen zu 200. Nyní 259 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 260 pro, proti, že se zamítnuto. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 266 pro, proti 266. Ještě jednou 266 pro, proti Prověříme, ale myslím, že jsme to odmítli. Končím hlasování. Zamítnuto 36 hlasy pro bylo 29. 263 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 200 Takže 271 nám zřejmě odpadá, neboť jsme přijali kompromis 27. Takže 267 pro, proti, zdrželi se. Dvěstě šedesát osm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 272 pro, proti, drželi se přijato. Socialisté byli pro, EPP proti u návrhu paní Andrikiene. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 36 pro, 23 proti přijato. 274 pro. Ne, tak je to komplikovanější. Takže nejdříve 273. 273 pro. Proti. prověříme. Ani EKR není jednotná. Končím hlasování. Škoda, že to není Veronika, aby řekla, že jí nefungovalo hlasovací zařízení. 274. Tak, 274 pro. Proti. Zdrželi se přijatom. A je to s ústní změnou, tak jak je to napsáno v hlasovacím seznamu. Nyní kompromis 28 pro. Proti. Zdrželi se přijato. A dostáváme se 278 pro proti, drželi se zamítnuto. 282 pro, proti, drželi se zamítnuto. Nyní 283, 4 a 5, identické pro, proti, vydrželi se, prověříme. Pino, prendi nota. Eh? Geschlossen. Geschlossen. Končím hlasování. Přijato 34 hlasy proti 30. Dvěstě 294 pro proti, zdrželi se zamítnuto 295 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 296 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 297 pro, proti, zdrželi se přijato 298 na dvě části plus tady máme ústní změnu. Takže kde je pro první část 298? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pro druhou část kdo je? Proti? Zdrželi se přijato. A ještě tady máme třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 299 pro proti, zdrželi se zamítnuto, 300 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 301 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 29 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 303 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď 309 pro, pro, pro tedy, proti, zdrželi se. Zamítnuto 310 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 311 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Check. Dobrá, prověříme. Welches Land? Tinduf, Bulgarien. Herzlichen Dank. Ab Děkuji, končím hlasování. Přijato 45 hlasy proti 16 a konstatuji, že eh, lobbysté byli tentokrát velmi úspěšní. 314 pro, proti, zdrželi se přijato. 315 pro, proti, zdrželi se přijato. 316 pro, proti, zdrželi se přijato. 318 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 317 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 320 pro, proti, zdrželi se, přijato. 319 na dvě části. Ja. Um den Split wollte man eine Ja. Wer ist für den kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pan Major pro? Proti? Zdrželi se. To bylo 321. takže jenom 321 pro, proti, drželi se. Zamítno 322 pro, proti, drželi se. Zamítnuto. Prověřit? Dobře, tak prověříme. A prosil bych, abyste eh, eh, hlasovali výrazně eh, zvednutím ruky aby to bylo co vidět. Takže je to přijato. Kompromis 30D pro, proti, zdrželi se, přijato. 327 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Napíšeme. you. Končím hlasování. Schváleno 31 hlasy proti 30. 328 pro, proti, zdrželi se, zamít, no prověříme to. Je to zamítnuto? Prověříme to. 23 zu 40. Tak je to zamítnuto. 40 proti 23. Takže 320, 329 pro, proti zdrželi se zamítnuto 330 pro, proti zdrželi se zamítnuto 332 pro, proti zdrželi se zamítnuto 333 pro, 332 chcete prověřit? Dobrá, prověříme. A Abstimmungsgeschlossen. Končím hlasování. Zamítnuto. Pro bylo 25, proti 38. 333 pro, proti zdrželi se. Zamítnuto 334 pro, proti zdrželi se. Prověříme. A Abstimmung ist Končím hlasování. A zamítnuto 30 bylo pro 31 proti. 335 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 336 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 31 pro. Proti zdrželi se přijato. 331 první část pouze. Pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 337 pro. Proti zdrželi se tak tady hlasovala sotva třetina lidí. Takže ještě jedno, kdo je pro 337? Proti? Zdrželi se přijato. Dobrá, prověříme, ale bylo to jasné. Končím hlasování. 38 pro, 24 proti, tedy schváleno. 341 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní přecházíme k recitacím. Je to tak, ne? Ano, to je ta lirická část.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 Končím hlasování. 23 proti 36 zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se. Teď jsem nedával pozor. Ještě jednou, kdo je pro 27, proti, zdrželi se. Prověříme. Ich muss gerade eine Abstimmung leiten, melde Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 28 proti 32 zamítnuto. Nyní 28 na dvě části. První část pro, proti zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti zdrželi se přijato. 29 pro, proti zdrželi se přijato. 30 pro, proti zdrželi se přijato, 31 pro, proti zdrželi se přijato, 32 pro, proti zdrželi se přijato, 33 pro, a to je pouze jazyková úprava. Končím hlasování. 28 proti 33 zamítnuto. Nyní 33 je jazyková úprava, 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Fumundrazi. 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. E, čtyři títka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 43 pro, proti, přijato. 44 pro, Takže 43 prověříme na přání. Hm? Já Abstimmung ist Končím hlasování. Přijato 31 proti 28. 44 pro, proti, zdrželi se, zřejmě zamítnuto. 45 pro,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 proti, zdrželi se přijato, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 57 pro, proti, zdrželi se přijato, 59 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 36 pro, Tak 59 prověřujeme. schließen. Končím hlasování. Tak to byla skutečně, skutečně důkladná kontrola. Kompromis 56 dafür. Kompromis 36 pro. Kompromis 36 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Nyní 63 pro, proti, zdrželi se, přijat, zamítnuto. 64 pro, první část, pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67, 68 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Sechzig. 69 pro, proti zdrželi se přijato, 70, aha. ne, tak to 69 bylo zamítnuto, opravdu se pan předseda. 70 první část pro, proti zdrželi se zamítnuto, druhá část pro, proti prověříme. Myslím, že přijato, ale prověříme. Druhá část. Myslím, že přijato. Končím hlasování a je to přijato 34 proti 25. Třetí část pro proti, drželi se zamítnuto. 73 pro, proti,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 Končím hlasování. 32 proti 30 přijato. Tak a teď 74 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Ne. Tak prověříme. 74. a je to zamítnuto. Tak prosím, skutečně hlasujte řádně, protože třeba tady před chvíli liberálové vůbec nehlasovali. A byl to jejich návrh přitom. 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 84 na tři části. První část pro, druhá část pro, přijato. Ne, tak teď jsme hlasovali o první části a teď budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro druhou část? Proti? Drželi se? Přijato. Třetí, třetí část pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kdo tady pořád eh, žádá prověření hlasování? Končím hlasování. Ne, ještě ne, ještě ne. Teď končím hlasování. Je to odmítnuto 26 proti 35. 85 pro, proti, drželi se zamítnuto. A teď eh, číslo dvě. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme to vzít unblock až do jedenáctky, šest až jedenáct. šest až jedenáct Až 10. 6 až 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, drželi se zamítnuto, 12 pro, proti, drželi se přijato, 13 pro, proti, drželi se přijato, 14 pro, proti, drželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti zdrželi se, přijato. 19 pro, proti zdrželi se, přijato. 20 pro, proti zdrželi se, přijato. 21 pro, proti zdrželi se, přijato. A teď se dostáváme k pozměňovacím návrhům z výborů. můžeme vzít DV10 zvlášť. Tak kdo je pro DV10? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. A kdo je pro ostatní DV eh, pozměňovací návrhy? Proti zdrželi se přijato. Teď eh, eh, výbor Žemský vždy jsme se dohodli na tom, že budeme hlasovat DV unblock. Tak jsme se dohodli, ale já mám ještě taky 6, 7 a 9 jinak. No tak byl jste pomalý, čili já jsem se ptal, takže teď už máme odhlasováno. Teď FEM 1. FEM 1 já Myslím, že tady máme několik hlasů jinak. Nebo můžeme FEM 1 až 9 hlasovat unblock? Ne. Nelze. Takže po jednom. Tak, moment, moment. Tady předsedám já. Děkuji. FEM 1, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. FEM 2 až 9. Jde? Nejde. Takže po jednom. Dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. Tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyři pro, zdrželi se, pro. Pět pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. Osm pro, proti zdrželi se přijato, 9 pro, proti zdrželi se přijato, 10 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti zdrželi se přijato, 13 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Končím hlasování. Je to schváleno 35 hlasy proti 27. 16 pro, proti zdrželi se přijato, 17 pro, proti zdrželi se přijato, 18 pro,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 přijato 46 hlasy, nikdo nebyl proti, 13 se zdrželo. Blahopřeji. A dovolte mi ještě dvě poznámky. Eh, prosím, pokud se týče identických eh, pozměňovacích návrhů, eh, kterých nám tady přibývá, pokud zde máme pozměňovací návrhy, které jsou identické, ale není, nejsou eh, domluvené. Je jasné, že eh, tyto návrhy mají třetího autora. Je zde toto podezření. A já si myslím, že to není eh, důstojné našeho parlamentního výboru. A za druhé, jestliže pozměňovací, jestliže eh, poradní výbor podává 41 eh, pozměňovacích návrhů, tak to je nepřiměřené. Myslím, že do budoucna bychom se na tento fenomén měli zaměřit. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. Ovšem ten bude za zavřenýma dveřma.